mnoho úspěchů a příjemné zážitky v hlavním městě Evropské unie. A nyní další prohlá- vysvětlení hlasování. Bude se týkat těch neurodegenerativních nemoc, nemocí. Slovo má pan Kontis. Minutu, prosím. Myslím, že už není přítomen a proto budeme pokračovat. Evropský veřejný ochránce práv. Paní Kristýna Morbaj, máte slovo. Az Európai Ombudsman jelent. Eh, děkuji. Eh, pane předsedo, zpráva o Evropském ombudsmanovu nevyjadřuje zkušenosti, které mám já v Maďarsku eh, v oblasti lidských práv. Nehoří to o létě 2006, kdy maďarská policie zaútočila na míru milovnou demonstraci a EU zůstala mlčenlivá, mlčela k tomuto, k tomuto e, útoku policie, k tomu, že policie v Maďarsku e, nezákonně obtěžovala tyto lidi. Pasivní e, postoj Evropské unie k této situaci vedl k tomu, že 13 eh, maďarských aktivistů bylo zatknuto a ještě dodnes eh, jsou eh, v problémech k následkem obvinění z korupce. A to je opravdu velice hodné porušení lidských práv ze strany maďarské vlády. Eh, došlo k nezákonně prováděným prohlídkám, došlo ke konfiskacím počítačů, vůbec se nerespektovala práva eh, dotčených občanů. A opakované takovéto případy eh, probíhají, aniž by na to EU reagovala. A to je důvod, proč nesouhlasím s tímto, s touto zprávou. Děkuji vám, milá kolegyně. Zápis dnešního jednání bude předložen parlamentu při dalším zasedání a když nebudou námitky, bude podepsání, budou usnesení podepsána